welcome everybody. Dobrý den, všechny vás vítám na našem zasedání výboru LIPE. Žádám kolegy, členy výboru i asistenty, aby se usadili. A pokusíme se zahájit zasedání. Jsem si jistá, že ještě dorazí řada našich kolegů. A začnu tedy oznámeními, sděleními předsedy. Za prvé, já budu předsedat, protože pan Moraes tady dnes odpoledne nemůže být. Ale bude tady na zítřejším zasedání. Bod číslo 16, což je hlasování o Evropském cestovním dokladu pro navracení neoprávně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, je třeba odložit. A pokud máte žádné námitky, mám za to, že upravený pořad jednání je schválený. Bohužel nemáme tlumočení v chorvačtině a gelštině ani dnes, ani zítra. A ráda bych přečetla doporučení koordinátorů. Byla bych ráda, kdybyste je podpořili. Jde o jmenování zpravodajů. Paní Gabriel byla jmenována zpravodajkou pro následující složky. Uzavření dohod o Eh, bezvízovém krátkodobém styku mezi EU a Šalomounovými ostrovy, Mikronézií, Tuvalu a Maršalovými ostrovy byla jmenována zpravodajkou pro návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se mění nařízení, které uvádí, že státní příslušníci třetích zemí musí mít výzum, když překračují vnější hranice a také seznam zemí, které mají výjimku z tohoto požadavku. Pan Diaz de Mera byl jmenován zpravodajem pro návrh nařízení, kterým se mění nařízení, které stanoví seznam třetích zemí státních příslušníků, kteří musí mít výzum při překračování vnějších hranic a zemí, které mají výjimku. Jde o revizi odkladového mechanismu. Paní Fajon byla jmenována zpravodajkou pro návrh nařízení, kterým se eh, zřizuje seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít víza při překračování hranic a zemí, které mají výjimku, v tomto případě jde o Kosovo. Pan Niedermiller byl jmenován zpravodajem pro Evropskou, Evropský asilový úřad a nařízení číslo 439 lomeno 2010 až 16. Paní Kiniči byla jmenována zpravodajkou pro stanovisko k výroční zprávě o ochraně finančních zájmů EU, boj proti podvodům. Příslušným výborem je KONT. To byla tedy doporučení koordinátorů u jednotlivých stanovisek a zpráv. Souhlasíte? Mám za to, že ano. Pak tady máme schválení zápisu ze zasedání 25. dubna a 1. října. 25. dubna 2016 a 1. října 2015. Pokud nejsou žádné námitky, zápisy byly schváleny. A můžeme se pustit do vlastního programu. Máme tady posouzení návrhu zprávy a výměnu názorů o protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tábákovými výrobky k rámcové umluvě VHO o kontrole tabáku. Pokud o ustanovení protokolu, která spadají pod hlavu 5 části 3 smlouvy o fungování Evropské unie. A na návrh zpravodajky paní Anderson která přijde trošku později, právě dala vědět sekretariátu, se pustíme do diskuze bez ní, ale ona se pak ještě vyjádří. Takže ona navrhuje, že koordinátoři souhlasili s výměnou názorů se zástupci OLAFu a generálního ředitelství Sante. Takže nejprve dám slovo panu Reblingovi z OLAFu, a potom panu Borkovskému z generálního ředitelství Sante. A potom zahájíme diskuzi. Pan Rebling, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrá odpoledne. Přestože paní zpravodajka tady není, paní předsedkyně, já bych rád na úvod poblahopřál paní Andersonové k tomu, jak kompetentně a rychle zpracovala návrh doporučení. Já myslím, že se dá říct, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky se dotýká řady z nás. Členské státy Evropské unie přicházejí o miliardy příjmů do veřejného rozpočtu každý rok. Pašování cigaret také podkopává veřejné politiky stanovení cen v zájmu veřejného zdraví. Nízké ceny, kterým napomáhají eh, pašeráci, znamenají, že cigarety jsou přístupné zejména mládeži. A v neposlední řadě pašování cigaret také velkým strojem příjmu pro organizovaný zločin. Jak tedy reagovat? Všichni víme, že pašování cigaret je komplexní jev. A nenajdeme jediné opatření, které samo o sobě eh, tento jev zastaví. Musíme proto neustále posuzovat, jaké máme k dispozici nástroje a také to, jestli jsou to ty nejlepší možné nástroje, které nám umožní co nejvíce řešit pašování cigaret. Nejlépe řešit pašování cigaret. A proto před třemi lety komise předložila strategický materiál, který stanoví analýzu, zamýšlený postup s tím, že bychom posílili boj proti pašování cigaret. A v současné době v úzké spolupráci s členskými státy tuto strategii nyní realizuje. Patří tam vyšetřovací a operativní opatření, legislativa, jako předpis, který teď máme před sebou, a celá řada politických opatření. Uvnitř EU víme, že někdy před dvěma lety jsme měli směrnici o tabákových výrobcích. Ta obsahuje významná ustanovení o sledování a vyšetřování. My, Úřad pro podvody OLAF, se zabývá především eh, cigaretami pašovanými z třetích zemí na vnitřní trh. V tomto ohledu nový protokol, který dnes tento výbor projednává, představuje průlomovou iniciativu. Vůbec poprvé máme vícestranou iniciativu, která řeší globální dimenzi pašování cigaret. A já myslím, že můžeme být hrdí na to, že EU stojí na čele při vyjednávání tohoto nástroje a dnes díky úsilí komise, návrhu komise analýze v radě a snad také souhlasu parlamentu můžeme ukázat, eh, že nám také záleží na tom, abychom tento dokument ratifikovali. Komise vítá podporu Rady a parlamentu pro tento dokument, eh, Rady pro tento dokument a doufáme, že parlament eh, se také připojí k tomu ratifikačnímu procesu. Z důvodů musíme rozdělit doporučení na dva samostatné dokumenty, jsou samostatné, ale samozřejmě obsah je úzce propojený. A máme radost z toho, že výbor INTA, pokud vím, už jednomyslně vyjádřil podporu pro ten druhý z těch ratifikačních dokumentů. Ten druhý teď máme před sebou a chceme podpořit doporučení, která eh, navrhuje zpravodajka. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Reblinku. Pan Borkovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom mohu podpořit stanovisko, které vyjádřil Olaf. Generální ředitelství Sante také považuje tento protokol za významný nástroj. Z naší strany podle směrnice o tabákových výrobcích máme článek 15, kterým se zavádí systém EU pro sledování. Je to jedno z klíčových ustanovení podle protokolu. A naše implementační snahy by měly vést k tomu, že náš systém vznikne do 20. května 2019. A to ještě před lhutou, kterou stanoví protokol. A doufáme, že tak se také postavíme na čelo u tohoto významného aspektu implementace protokolu po celém světě. A rád bych také poděkoval za trvalou podporu parlamentu u této iniciativy. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane Borkovsky. Přišla jste právě včas. Právě jsme si vyslechli zástupce Olafu, pana Reblinga a pana Borkovského z generálního ředitelství Santé. To byla krátká vystoupení k této věci. A když tím budete souhlasit, předám teď slovo vám. Dobře? Já se všem omlouvám za pozdní příchod. Já jsem odjela z domova včera v 6 večer. Doufala jsem, že dorazím včas. Dvakrát eh, mělo letadlo spoždění, musela jsem někde zůstat přes noc. Stejně se mi to úplně nepodařilo. Nicméně všichni tady jistě vědí, že tabák zabíjí každý rok 6 milionů lidí. A proto je takovéto slyšení důležité, protože pravidla o omezení tohoto odvětví, které vyrábí tuto smrtelnou látku, začala už, začaly už před deseti lety. Já myslím, že dnes máme mluvit o protokolu VHO o nezákonném obchodu s tabákovými výrobky, A já si cením toho, že je tady OLAF a generální ředitelství Santa, abychom si mohli společně promluvit o implementaci protokolu a souvisejících článků. Cílem protokolu je zajistit, že dodavatelský řetězec tabáku bude bezpečnější. Cílem protokolu je zajistit informace v celém dodavatelském řetězci až do platby cla a splnění všech povinností. A já myslím, že je důležité, abychom pamatovali na článek 8 protokolu, podle kterého mají jednotlivé strany zavést globální systém sledování, a to do pěti let od vstupu protokolu v platnost. Je to globální řešení globálního problému. A já i další europoslanci jsme se zasazovali o to, aby protokol ratifikovala EU. Mám však, stejně jako další europoslanci, obavy, ve vztahu k tomu, jaká je vazba EU na tabákové odvětví. Myslím, že tady je překážka e, ratifikace a myslím si, že ten vztah je příliš přátelský, protože tabákový průmysl byl e, jmenován partnerem při zabránění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Řada, řadu lidí to zaskočilo, protože když se vrátíme do roku 2008, Čtyři tabákové podniky se přiznali k tomu, že prodávali tabákové výrobky nebo měli ve svém vlastnictví tabákové výrobky vyrobené třeba v Kanadě, které nebyly zabalené nebo označené v souladu s příslušnou legislativou. Olaf provedl vyšetřování, jak řada z vás asi ví. Byl to například Tobacco International a JTI firmy, které byly obviněné z pašování na Blízkém východě. A proto si myslím, že je velice dobré, že se účastníte našeho zasedání. Já jsem sice neslyšela váš stručný úvod, ale mý pracovníci mi jistě sdělí, co jste říkali a uvítám veškeré další připomínky, i pokud je o aktuální situaci v tomto vyšetřování, protože my víme, že nezákonný obchod s tabákem narůstá, cigarety se vyvážejí i na místa, kde není nějaký jasný trh nezákonně se dovážejí zpátky na taková místa jako třeba Skotsko, Wales, Irsko i další země. A pokud vím, pašují se i dobře známé značky, které se záhadně ztrácejí při mezinárodní přepravě eh, v transitním systému. A také se objevují takzvané nové produkty – a velice by mě zajímalo, jakou informaci k tomu má generální ředitelství Santa, abychom také zjistili, jestli třeba zjištění ombudsmana ukazují, že celá komise začíná uplatňovat článek 5.3 rámcové směrnice o kontrole tabáku a nejenom generální ředitelství Sante. Současná dohoda mezi EU a Philip eh, Morris využívá systém sledování tabáku ke sledování a kontrole tabákových výrobků. A já si myslím, že tím děláme kozla zahradníkem. A řada lidí vyjádřila obavy z toho, že to, toho, co uvádí příslušné oddělení Philip Morris. Jde tady o tu dohodu, o, o tom, že jak zabránit nezákonnému obchodu. Já si myslím, že to má hodně daleko k pravdě. Tabákový průmysl stojí za celosvětovým soustředěným úsilím, které by mělo zabránit jednotlivým organizacím, aby se připojili k protokolu. v tom musí být naprosto jasno. Toto je všechno výsledek soudního sporu z roku 2004, kde se jednoznačně uvádí, že tabákový průmysl se účastní nezákonného obchodu. A proto na základě PMI bylo vyplaceno Evropské unie 1,25 miliard. A to není žádná charita. Jedná se o zákonné urovnání a jak rámcová eh, úmluva o kontrole tabáku, tak ten protokol jednoznačně uvádějí, že tabákový průmysl je součástí problému a proto nemůže být součástí řešení. Bez pochyby jde o bitevní pole. Na jedné straně stojí tento průmysl a na druhé straně úmluva. Máme článek 8.12, nebudu to citovat, my to známe, a článek 5.3, tam se jednoznačně stanoví, že to potřeba oddělit v tomto průmyslu, i pokud je o vztah se zpracováním případné politiky a protože urovnání mezi EU s tabákovým průmyslem, tam jde hlavně o to, že tam bylo více než 100 stran po celém světě, podepsali dobrovolnou dohodu s tímto odvětvím a já si myslím, je to bez pochyby závažně, eh, je to závažnou překážkou vstupu protokolu v platnost, takže já mám velké obavy z toho, jaký ten systém bude, systém na základě PMI. Pokud je tady o ten systém sledování, protože nejde o nic víc než nějaký systém generování kódů a nezajišťuje účinné služby sledování je to jakási černá skřínka, kterou chrání tabákový průmysl. I ten patent chrání tabákový průmysl. Takže my vlastně nevíme, co v té černé skřínce je. Víme, že je zpravuje a mají pod kontrolou tabákový průmysl. A, a tabákový průmysl možná předstírá, že je zodpovědnou stranou. Vystupujeme jménem vládních i nevládních organizací. Já si myslím, že máme dost důkazů, když se vezmeme vyšetřování OLAFu, a když se podíváme na to, co bylo předloženo řadě výborů při mnoha příležitostech, zvlášť při zpracování směrnice o tabakových výrobcích, abychom měli obavy z toho, jakou roli tady hraje tabákový průmysl. Mohla bych toho říct mnohem víc, ale zajímá mě také, co si o to myslí ostatní a zejména, jestli by nám Olaf mohl dát nějaké další informace o tom, jak vypadá teď to vyšetřování, vyšetřování těch obvinění vůči tabákovému průmyslu, abychom také zjistili, jestli teď máme komisi, která naslouchá, která naslouchá ombudsmanům a sleduje ta zjištění, a jestli to nemá na starosti jenom jedno generální ředitelství, aby se zajistilo, že zdravotní politika je chráněna, protože za to nese odpovědnost celá komise. A měli bychom také zjistit, jestli obě organizace, kterou jsou tady zastoupené, souhlasí s tím, že EU by měla pokročit předu a ratifikovat ten protokol. A chceme také zjistit, co si vy myslíte o té dohodě mezi EU a tabákovým průmyslem, protože ta vyprší v červenci a bylo přijato usnesení, které prošlo ve Štrasburku, na kterém se hlasovalo, aby se ta dohoda neobnovovala. A o tom se hlasovalo teprve nedávno. To je vše. Děkuji. Velká děkuji, paní Anderson. A nyní dostávají slovo stínový zpravodajové za EPP, pan Šurger. Děkuji. Jenom, že nelegální obchod s tobakovými výrobky eh, tvrdě zasahuje eh, rozpočet členských států, ale podkopává eh, politiku veřejného zdraví a porušuje to politiku v oblasti výroby, distribuce a prodeje legitimního zboží. Pašování cigaret umožňuje obcházení legislativních omezení a politiku cenotvorby, která není tak zaměřena na odrazení například mládeže od kouření. Takže kontrola dodavatelského řetězce je nesmírně důležitá nejenom tak, aby se bojovalo s, nekalým, s nelegálním obchodem, ale s, obecně s obchodem s tabákem. Nelegální obchod se týká obchodu s legálně vyrobenými cigaretami, tak s nelegálně vyrobenými cigaretami. U toho prvního případu vzhledem k vysokým ziskovým maržím nelegální tabáku při prodeji, tak lze například prodejem kamionu tabáku pokrýt veškeré náklady pro výrobu mnoho, mnohem většího množství. Případ z roku 1998, který odhalil Olaf, ukazuje, že R.G. Reynolds byl schopen dokázat podrobnosti o prodeji, o výrobě a ta 80 milionů cigaret, ale ne o tom, komu byly e, dodány. E, Jedná se o zdroj eh, příjmu organizovaného zločinu, například eh, u agendě, eh, v agendě pro návrh 2015 komisí přijaté se ukazuje, jaký to zdroj je. Informace o tomto fenoménu jsou pouhými odhady. Široce se odhaduje, že z úroveň zachycení nelegálního obchodu je asi přinejmenším 10% a takovou situaci je třeba zlepšit Vysoce složitá povaha nelegálního povahu obchodu s eh, tabákem eh, způsobuje to, že je těžké se eh, jí potírat. Tento obchod tedy. Dobrou zprávou je, že důkazy ukazují, že celková úroveň nelegálního obchodu nesouvisí přímo s úrovní zdanění a že schopnost zemí bojovat s tím spíše eh, ovlivňuje eh, to, jakým způsobem eh, se potírá legální obchod s tabákem, než to, do jaké míry je zdaněn. Plněná, plná dosledovatelnost tabakových výrobků je dosažitelná a, a ať už se vybere jakákoliv varianta, přínosy převažují z náklady jak z hospodářského, tak se sociálního ohledu. Proto je nesmírně důležitý systém eh, sledání, eh, sledování a dohledání. Článek 15 revidované směrnice o tabákových výrobcích už teď požaduje, aby veškeré tabákové výrobky, které jsou cíleny na trh EU, byly vybaveny eh, jedinečným identifikátorem, který umožní sledovat jejich pohyb po celé EU. Tím se implementuje článek 8 protokolu a o sledování a dohledávání. Nicméně podstatu, eh, jelikož velká část tabáku eh, v EU pochází z zemí ze zahraničí, eh, je třeba silnější mezinárodní spolupráce. Protokol je nejlepší reakcí na přeshraniční fenomén pašování tabáku, protože tím se zavádí efektivní režim pro boj s nelegálními tabakovými výrobky je tam eh, systém eh, due diligence, eh, sledu tedy trestání zabraní špinavých peněz a tak dále. A takový systém také může chránit integritu dodavatelského řetězce, ale je třeba doplnit ustanovení o trestní občanské odpovědnosti, příslušné sankce a ustanovení také o mezinárodní spolupráci. Rychlá ratifikace protokolu ze strany EU je proto nesmírně důležitá, nejenom také vzhledem k podnětu, který by to přineslo členům, tedy 23 zemí, které zatím neratifikovaly k tomu, aby je ratifikovali co nejdříve. Děkuji, pane Šogore, pan Gomeš. Děkuji eh, paní zpravodajce, zejména panu Sokorovi. A také eh, děkuji za práci paní Anderson. Tedy eh, tím se to velmi dobře doplňuje. Já bych dodala, že Další velmi znepokojivá věc. Hmm, ty, které se nedostatečně přihlíží, jsou vazby mezi sítěmi organizovaného zločinu v EU, ale i mimo EU, v naší oblasti a zejména ve střední Africe, mají tedy eh, na eh, terorismus. Tohle nelze přelížet. Díky tomu eh, je třeba ještě prioritněji zde naléhavě zasáhnout. A do jaké míry koordinace mezi DG Home a evropským koordinátorem proti terorismem je zajištěna? Si kladu otázku tak aby členské státy i komise mohly opravdu přijmout kroky k skoncování s tímto tokem nelegálních výrobků, kde tabákový eh, průmysl jednoznačně sehrává důležitou roli, jak eh, říkala paní zpravodajka. Děkuji, paní Gomez, paní Wikström. Děkuji. Mě bych také eh, ráda poblahopřála paní zpravodajce. Tohle je něco, co už se mělo eh, řešit před dlouhou dobou. V Evropě máme eh, svoji vlastní historii toho, že vysoce postavení představitelé členských států museli odstoupit kvůli obvinění z nelegálního obchodu, ale víme, že eh, k takovým obchodům eh, dochází denně po celé Evropě. Takže takovýto protokol by měl být plně eh, ratifikován zcela transparentně a my jako frakce jsme zcela pro. Také musíme ukázat na to, že tabakový průmysl samotný musí přijímat příslušné kroky, aby hm, jednou a provždy tedy skoncoval s obchodem s tabákovými výrobky. E, nelegálním. Je tedy třeba toto dělat e, transparentně a ve spolupráci s e, průmyslem. A pokud jde o odhalování a od a sledování produktů, tak tam určitě také musíme vytrvat. Já eh, nemám žádný další příspěvek a opravdu děkuji paní zpravodajce za skvělou práci doufíme, že my v Evropě eh, povstaneme a opravdu obhájíme tuto pozici společně. Děkuji, paní Wikström. A teď vrátím eh, slovo panu Reblingovi, zastupci Olafu. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve eh, jistě dovolíte, že eh, zopakuji to, co jsem říkal na adresu paní zpravodajky před půl hodiny. Před půl hodinou eh, choval jsem její zprávou a chtěl bych zopakovat tu svůj první věc, větu. Určitě vám přeji k té skvělé a rychlé práci, kterou jste kompetentně odvedla na té zprávě. A pokud jde o tu práci eh, na eh, sledování eh, tabakových produktů a dohledávání, tak to nejlépe zodpoví můj kolega tady nade mnou z DigiHealth, protože oni vedou tu práci podle směrnice o tabakových výrobcích. Paní předsedkyně, vám bych doporučil, abyste dala kolegovi slovo, aby doplnil to, co tady řeknu já. Jsme velice eh, rádi, že je tady je eh, velká schoda v této místnosti ohledně eh, důležitosti toho fenoménu, který, se kterým, o kterém jednáme, potřeby s ním něco udělat a za C toho, že protokol, který teď máme, je nejlepší odpověď na globální úrovni. Všichni se shodneme, že globální problém si hledal globální odpovědi. A opět bychom měli říci, že Evropská unie v minulosti dala eh, eh, vůči roli v, eh, při vyjednávání o tomto nástroji. A teď bychom teď měli přistoupit k té ratifikaci stejně iniciativně. Rada řečníků zde hovořila o, o změně povahy a, obchodu eh, nelegálního s tabákem v EU a s těmi souhlasíme. Ve strategickém eh, dokumentu před třemi lety, o kterém jsem hovořil, komise zdůraznila, že nelegální trh s tabákem dnes vypadá velice odlišně od toho před 10-15 lety. Eh, za dávných časů tehdy, taba, tehdy tomu trhu dominovaly padělky a nelegální, tedy ty neznačky, abych tak řekl. Ale v současné době je to hodně jiné. Pokud eh, se dovíme o pašovaném tabáku, tak eh, stále více zabaveného tabáku jsou eh, ty neznámé značky. Ty, které jsou nějak, mají, mají nějaké jméno, ale to se pořád mění. V minulém roce Olaf měl přehled o, o tabáku zabaveného, zabaveném pomocí OLAFu a prostřednictvím členských států. My jsme podpořili asi 600 milionů cigaret, a tedy zabavení jejich, a téměř e, všechno e, z toho byly ty levné bílé. Pokud e, máte tedy e, krabičku 20 cigaret, tak OLAF e, přispěl k zabavení 3 až 4 cigaret, statisticky řečeno. Takže do značné míry se shodneme na důležitosti posílení boji proti těmto eh, laceným bílým cigaretám a komise už eh, souhlasila s tím, že předloží k konci roku zprávu o implementaci toho dokumentu z roku 2013. A já myslím, že se oprávněně eh, domnívat v tom dokumentu, že, že se v tom dokumentu bude klást velký eh, důraz na eh, ten fenomén levných bílých cigaret na evropském trhu. Eh, jeden z poslanců zde hovořil o souvislosti mezi nelegálním obchodem s tabákem mimo EU a organizovaným zločinem. To mohu jenom potvrdit. Ptali jste se, jestli jsme v kontaktu s kolegy z DigiHome. Ano, denně, týdně si srovnáváme informace. Myslím, že tak by to přesně mělo být. Je důležité, abychom všichni jednotně čelili tomu tlaku. Pracujeme s Europolem, s Frontextem a dalšími aktéry a samozřejmě členskými státy. Pokud jde o, o tu záležitost Filipa Morise, eh, tak asi víte, že komise 24. února eh, předložila eh, dokument o technickém posouzení, který se projednal v parlamentu podrobně a 9. března parlament schválil usnesení. My to studujeme s velkým zájmem a komise se zamýšlí společně na to, o, o tom, jak dál v této věci. Pokud je o článek o 5.3, tak vás odkážu na písemnou odpověď, kterou dala komise eh, ombudsmanovi. To nemám co dodat. Děkuji. Pane Rublingu a pan eh, Borkovský. teď. tak pokud jde o implementační eh, práci v oblasti dohledávání a dosledování, tato práce probíhá Nemůžu tedy eh, přesně eh, popsat eh, tu podobu systému do budoucna, ale mohu říci, že vzhledem k času my vycházíme z toho, že ten protokol bude ratifikován a vstoupí v platnost a to znamená, že ten systém, který vytváříme, bude v souladu tedy s tím my ustanovením protokolu, jako články 8, 2, 8, 12. A ti z vás, kdo neznáte všechny tyhle ty podčlánky, tak 8, 2 vyžaduje, aby ten systém měla smluvní strana pod kontrolou. To znamená, že náš systém bude kontrolovat EU, článek 8, 12, zavazuje příslušné eh, strany, aby eh, eh, povinnosti té strany nebyly delegovány tabakovému průmyslu. To znamená také, že naše vazby na průmysl, pokud jde o rozvoj toho systému sledování, budou sníženy na nezbytné minimum a odráží se to také v příslušném protokolu. interakce s tabákovým průmyslem bude eh, jenom na nezbytné úrovni k implementaci toho článku. Víme, že ten identifikátor musí být načištěn na produktu. A to nemůže dělat třetí strana. Takže určitá interakce je třeba, nicméně náš systém bude nezávislý a plně ji bude kontrolovat eh, úřad nedostane do rukou ten průmysl. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Paní Anderson, prosím stručně. Já vítám ty připomínky, zvlášť zástupce DG Health, váš poslední komentář, protože když extrapoluji to, co říkáte, tak z toho vyplývá, že samozřejmě PMR se nemůže rozšířit, protože systém sledování bude plně v souladu e, s protokolem. A to je jasné, že protokol v článku 8 říká, že boj proti ilegálnímu obchodu, konkrétně bod 8283, říkají, že každá strana stanoví v souladu s tím systém sledování, který bude příslušná strana kontrolovat v souvislosti se všemi tabakovými výrobky vyrobenými nebo dovozenými na jeho území. Takže to nejde, aby e, to byly právě tabákové firmy, které by sami sledovaly, e, co se děje, a e, což vyvolávalo velké, velké pochybnosti. Takže já vítám tento komentář. A také mě těší, že Olaf říká, že eh, se jedná o podporu a ratifikaci, podporu ratifikace protokolu, který musí být ratifikovaný brzy a eh, který by měl získat konsenzus všech politických stran a tudíž z toho vyplývá silný mandát pokusit se ten Eh, protokol ratifikovat co nejdříve. Takže já velice děkuji za eh, podíl také stínových zpravodajů a všech a já doufám, že se nám to podaří neprodleně posunout ku předu. Děkuji, paní Anderson. Takže lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 24. května a podle článku 99.1 jednacího řádu pozměňovací návrhy předložené výborem Eh, mají mít zatím pouze eh, eh, odmítnout doporučení tak, jak je předloženo zpravodajkou. Takže 24. května, jak jsem říkala, a přijetí je plánované na 30. května. Takže děkuji. Děkuji panu Rublinku, Balkevský, paní Anderson. A rovnou přistoupíme k dalšímu bodu na programu Máme tady předsedu stáleho výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, takže vítám pana Izermana předsedu tohoto výboru. Tento výbor, výbor COSY, byl stanovený na základě článku 71 smlouvy za účelem podpory a posílení Eh, operativní spolupráce zaměřené na bezpečnost mezi členskými státy a podporu koordinace příslušných orgánů na, celo, na vnitrostátní úrovni. Takže si myslím, že je nyní velmi aktuální vyslechnout předsedu tohoto výboru. Vítejte mezi námi a poprosím vás, abyste nás ručně informoval o vašich aktivitách a, a plánech do budoucna. Prosím, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání, abych pohovořil o COSI, což je výbor pro operativní bezpečnostní spolupráci. Je mi velikou ctí a potěšením být tady dnes mezi vámi. Budu hovořit o některých otázkách, které jsou uvedené ve zprávě o kozy, kterou jste v nedávné době dostali pro období červenec 2014 až prosinec 2015. Ale možná ještě předtím bych vysvětlil pár slov našemu výboru ohledně pracovních metod, které kozy používá v rámci multidisciplinární metodiky za účelem zlepšení spolupráce v boji s organizovaným zločinem. Je to takzvaný EU politický cyklus, obsahuje čtyři kroky. První krok je hodnocení rizik ze strany organizovaného zločinu. Ten produkuje Europol na základě celé řady zdrojů, obsahuje analýzu existujících a budoucích hrozeb a doporučení nebo doporučené priority pro oblast spolupráce v boji s e, potíráním, teda v zájmu potírání závažné organizovaného zločinu. Dále eh, máme strategické plány, které vypracovává KOSY, členské státy, komise Europol, Eurojust a Frontex dohromady. Je to víceletý strategický plán pro každou jednotlivou prioritu. A tyto Víceleté plány schvaluje rada. Třetí krok, to jsou operační akční plány, ty jsou roční, pro každou prioritu zvlášť. Ty vypracovávají členské státy, které jsou zapojené do takzvaného operačního akčního plánu a z které schvaluje COSY a dále EMPECT, Evropská multidisciplinární platforma pro boj s zločinnými hrozbami eh, je organizovaná v rámci Europolu eh, a koordinuje celou řadu akcí OEP a Europol zajišťuje podporu této platformy a COZY monitoruje výsledky jednotlivých akcí. A čtvrtý krok je hodnocení, ke kterému, které proběhne v roce 2016, kdy bude vypracována zpráva a to organizuje komise ve spolupráci s členskými státy, čili proto, abychom se poučili do budoucna pro ten další cyklus. Kromě zprávy, kterou jsme vám rozeslali, eh, jak jsem tomu rozuměl, výbor si přeje informace k tématu, které je, patří mezi priority nizozemského předsednictví a nizozemského ministra vnitra, posílení operativní spolupráce e, v oblasti vnitřní bezpečnosti je jádrem práce KOSY a 22. března setkání zdůraznilo, že je potřeba posílit naši spolupráci pro zajištění vysoké míry bezpečnosti. E, týká se to i výměny informací. Naše hlavní hodnoty a cíle jsou zabránit hrůzám, eh, ke kterým došlo v loňském a letošním roce. Eh, a je vždy ovšem potřeba zajistit určitou rovnováhu, rovnováhu mezi právním státem a základními právy, jako právo na soukromí na straně jedné a stíhání eh, teroristů na straně druhé. Výměna informací mezi členskými státy je klíčová a je to naprostá priorita pro nizozemské předsednictví do budoucna. Je nezbytné ehm, vyměňovat informace a dále zlepšovat eh, systémy výměny informací a je třeba vypracovat cestovní mapu, která bude obsahovat řadu střednědobých i dlouhodobých eh, akcí, eh, jejíž účelem bude vytvoření eh, informační konstrukce, do které bude zahrnuta organičené činné v trestním řízení, ostraha hranic mm, a tak dále. O tom v současné době jedná rada, ale já jsem přesvědčený, že v červnu na radě pro bezpečnost a vnitro bude možné již jak si tu konstrukci, eh, tu, tu cestovní mapu mít hotovou. A na léto se eh, dále 6. Eh, dubna byl předložený plán pro bezpečnost hranic a došlo k velkému pokroku při posílení našeho přístupu v boji s terorismem. Eh, Kosy bylo hodně ovlivněno teroristickými útoky, ke kterým došlo v Evropě, nejenom v lednu ve Francii a v listopadu v loňském roce, tedy v lednu zde. A eh, dvě mimořádná zasedání Kozy se eh, konala a připravovala protiteroristické akce to bylo 29. a 30. ledna a v listopadu 2015. V současné době se COSI zaměřuje na implementaci těchto opatřeních, která někdy se, jsou opakovaná v tom společném prohlášení z března. A e, místo předseda Líbe, pan Guillaume, se té neformální rady zúčastnil. Je jasné, že před námi stojí veliká spousta práce, nejenom v nadcházejících týdnech, ale měsících a letech. My budeme společně e, nadále spojovat naše úsilí, abychom obnovili bezpečnost v, v Evropě pro období no, 2015 až 2020, abychom zamezili nečekaným událostem. Nizozemské předsednictví e, nadále E, tedy se na toto zaměřuje a zaměřuje se na implementaci těchto plánů. A bude to takto pokračovat ještě za slovenského a maltského předsednictví a na příštím, e, příští radě mm, ministrů justice a vnitra tedy bude na tom pokračovat. Teď bych zdůraznil některé konkrétní iniciativy v boji proti organizovanému zločinu, e, na které se zaměřuje nizozemské předsednictví a posílení mm, integrovaného přístupu a spolupráce v souladu s, s touto strategií je potřeba bojovat se všemi formami obchodování s lidmi a to jaksi v plném rozsahu. Za nizozemského předsednictví jsme se rozhodli zoměřit na obchodování s lidmi za účelem pracovního zneužívání, přestože se to týká celé tady odvětví eh, naší ekonomiky a mnoha jednotlivců eh, výsledky vyšetřování a stíhání jsou omezené. Studie judikatury ze strany Evropské komise naznačuje, že by to mohlo být proto, že tento trestný čin je těžké dokazovat a mm, jak si mm, praktici v oboru mají v tomto málo zkušeností. Takže je potřeba vypracovat manuál o multidisciplinární spolupráci v oblasti obchodování s lidmi za účelem jejich zneužívání k pracovnímu zneužívání. A je potřeba posílit naše společné úsilí proti obchodování s lidmi, e, jak o tom jednalo KOSY a bude to na programu Rady v červnu. Co se týče kybernetické zločinnosti Eh, chceme dosáhnout společného mm, přístupu eh, k této problematice, eh, kdy na toto téma probíhala dlouholetá diskuse a trestní stíhání budou a jeho tedy trestní stíhání. Týká se to celé řady evropských politik a nástrojů a v případě potřeby budou přijímány nové akce a nové nástroje. Dokumenty, které za lucemburského předsednictví eh, byly přijaty na toto téma, jsou dobrým základem, na kterém může nizozemské předsednictví stavět. V Kozi eh, vycházíme z operativních zkušeností a operativních akčních plánů pro boj s kybernetickým zločinem. Kozi vypracovává 30 doporučení, které se týkají Europolu, Eurojustu, SIPOLu a soukromého sektoru i členských států. Eh, jedná se o výměnu osvědčené praxe, zlepšení vzdělávání pracovníků, operativců a, eh, a zacházení s elektronickými důkazy. Také nizozemské předsednictví zahájilo diskuzi o finančním vyšetřování. Finanční vyšetřování je účinná metoda pro boj s terorismem a organizovaným zločinem. Eh, předsednictví má za cíl zlepšit expertízu a, a, a zajistit lepší využívání existujících nástrojů pro boj s závažnou kriminalitou. A za tímto účelem závěry rady, včetně akčního plánu o finančním vyšetřování, byl přijatý a bude na programu rady v červnu k přijetí. Nicholsy vede rozpravu o přínosech administrativního přístupu a o problémech eh, eh, různých tedy eh, organi- skupin organizovaného zločinu, kdy je potřeba k tomu přistupovat administrativním způsobem, kromě trestních kroků, v rámci multidisciplinárního přístupu a ten, toto získalo tedy podporu v rámci Evropské unie a proto je potřeba zajistit efektivní spolupráci orgánů činných v trestním řízení v jednotlivých členských zemích, aby mohla být prováděna výměna informací na dostatečné úrovni. Co se týče evropské úrovně, prostřednictvím eh, monitoru Europolu a následných operativních schůzí eh, aktivity organizovaného zločinu nicméně vyžadují lepší mezinárodní integraci. Kozy stimuluje vhodné využívání administrativního přístupu v rámci politického cyklu. Eh, také navrhujeme závěry rady k administrativnímu přístupu aby se zabránilo tomu, že osoby zapojené do organizovaného zločinu budou využívat e, legální procesy pro to, aby e, jak si usnadnili e, svoje aktivity. Tyto závěry rady byly v rámci kozy projednány a budou na programu rady v červnu k přijetí. Kromě této, té zprávy, kterou jste dostali, ještě stávající procesy Eh, se jsem vás, eh, jsem vás tedy seznámil se stávajícími procesy v rámci kozy a já vám děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Izermane, za všechny informace, které jste nám poskytl a nyní má slovo paní Ana Gomez. <laughs> Eh, děkuji za zprávu. Chápu, že pro kozy je důležité posílení výměny informací, zejména pokud je o boj proti terorismu. A ptám se, do jaké míry se snažíte zajistit, že naše členské státy by byly schopné vyměňovat si cené informace, měli také schopné pracovníky ve výkonných složkách nebo ve spravodajských službách, pracovníky, kteří jsou schopni ty informace vůbec pozbírat. Jsou to lidé, kteří musí znát jazyky, které se využívají ve většině případů, například pro nábor nebo eh, organizaci teroristických činů a nebo souvisejícího organizovaného zločinu. Odborníky, odborníky na kybernetiku, kteří mohou pomoct dobrat se informací, které nemusí být okamžitě k dispozici. A samozřejmě jde také, byste zdůraznil význam finanční vyšetřování, ale pokud vím, a nakolik jsem schopná vidět, zejména pokud jde o to, jak funguje náš bankovní systém, Dělá mi to opravdu starosti. Protože máme hodně daleko k tomu, abychom dospěli k minimálním účinným standardům. Zejména pokud jde o implementaci legislativy proti praní špinavých peněz. Takže já se ptám, do jaké míry tyto oblasti skozy skutečně seriózně řeší. A také vy jste samozřejmě zmínil implementaci předpisů proti terorismu nebo pro boj proti terorismu, jak jsme viděli v tomto parlamentu, to mimo jiné vyžaduje specifické programy, aby se zabránilo terorismu, aby se zabránilo radikalizaci aby došlo k deradikalizaci těch, kteří byli radikalizováni. Jaké investice dělají naše členské státy za přispění kosy v tomto směru? Protože my vidíme, že věznice jsou nadále centry radikalizace místo rehabilitace. A my jsme samozřejmě předložili řadu dalších doporučení, co se týče předcházení terorismu, a to vyžaduje obrovské investice do strategií na úrovni jednotlivých komunit. A to zatím nevidíme v praxi. A poslední věc. Zmínil jste, že máte specifické obavy ve vztahu k obchodování s lidmi Co udělal výbor KOSY, aby ten problém řešil? Ten problém, na který upozornil zejména Europol. A totiž, že tisíce dětí, uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří jedou do Evropy, zmizelo. A jak zajistíme, že se tyto děti nevyužívají za účelem práce jako pracovní síly, ale i za jinými účely. Řeší to také výbor KOSY? Děkuji. Děkuji, paní Komes. Pan Dias Demera, prosím. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste sem přišel. la Kozy jako stálý výbor pro oblast vnitřní bezpečnosti by k nám měl chodit pravidelně. Bohužel přichodí k nám, myslím, příliš vzácně nějaký zástupce od vás. Vy jste nás seznámil se zprávou, která pokrývá období červenec 2014 až prosinec 2015. A hovořil jste tedy o metodice práce kosy, ale takže na úvod vám děkuji a oceňuji vaši práci a to, že jste přišel mezi nás, je to opravdu potřeba. Co se týče metodiky, na konci hovoříte o hodnocení komise pro rok 2016, hodnocení toho, jestli kosy je efektivní, nebo je to jenom prostě o strukturu navíc. Já jsem identifikoval 16 bezpečnostních struktur v, na evropské úrovni. A bojím se, že tolik různých struktur musí, se musí překrývat ve svých aktivitách. Co se týče organizovaného zločinu, tak je samozřejmě důležité, že o tom hovoříte a že hovoříte o strategickém plánu v rámci vaší metodiky, že, to, že se jedná o víceleté akční plány s různými prioritami, to je dobrá věc. Operační plány jsou také samozřejmě dobré, ale i jiné agentury je mají. Platforma zaměřená na hrozby na základě zdrojů Europolu, ano, jistě přesně víme, co dělá Europol, ten chodí často do našich schůzí a informuje nás o svých činnostech. Pak jste hovořil o složitějších otázkách a na to zmiňovala otázkách eh, nedostatku bezpečnosti Evropanů. A hovoříte o, hroz, o obavách nizozemského předsednictví na téma kybernetické kriminality. No dobře, tak v, e, Nizozemsko e, je zastoupeno v Europolu, Europol na to má specializovaná oddělení, takže mě by zajímalo, jestli kozy je efektivní nebo ne. Protože já mám takový dojem, že celé kosy je sice bezpečnostní struktura, jejímž cílem je realizovat úvahy, ale je to další struktura k dalším bezpečnostním agenturám, které tady máme. Takže prosím vás, pokud chcete, abychom vám jaksi, abychom vás považovali za věrohodné, tak musíte k nám chodit častěji. Protože jestliže sem přijdete a vyprávíte nám o zprávě, která pokrývá roka půl 2014 až 15, tak eh, to se nám zdá slabé. Článek 71 eh, stanovuje eh, kompetenci pro koordinaci aktivit v boji proti organizovanému zločinu. Tak prosím, děkuji. Děkuji. Už se nehlásí nikdo další z kolegů a proto předáme znovu slovo panu Izermanovi. Mnohokrát děkuji. A děkuji také za otázky paní Gomez a pana Dieze Mira. Pokud jde o otázku paní Gomez o výměně informací, já mám dojem, že je to něco, opravdu důležitého v boji proti zločinu. A otázka, jestli lidé jsou schopní zpracovat tyto informace, poskytnout informace, které se jí vyměňovat, o to se samozřejmě mají postarat členské státy, ale mohu vás ujistit o tom, že v těch jednotlivých obdobích, kdy působil výbor Kozy, ale i předtím, to vždycky bylo tak, že když nedocházelo k účinné výměně informací, za účelem prevence nebo odpovídající reakce na incidenty, třeba v případě terorismu, nebo když si vědělo, že se něco děje z hlediska zločinu a jiný členský stát, jinému členskému státu by pomohlo, kdyby o tom byl informovaný. Já mám pocit, že to je jeden z nejdůležitějších problémů, o které by se měl co nejvíce, co nejlépe starat výbor KOSY. A proto mohu zopakovat, co už jsem říkal. Máme teď pověření od rady, abychom zpracovali cestovní mapu, je to administrativní cestovní mapa, abychom zavázali členské státy, agentury a možná i ostatní, aby toho udělali co nejvíc za účelem výměny informací. Takže já mám pocit, že je tady vůle v členských státech, je tady velká vůle na straně agentur, ale v praxi zřejmě bývá těžké dodržet vlastní standardy. Do jaké míry se seriózně výbor Kozy této věc věnuje? Já myslím, že se dá říct, že to bereme opravdu vážně a proto připravujeme tuto cestovní mapu, což dává příležitost radě a v podstatě i Evropskému parlamentu říct, dobře, Přečetli jsme si to, proč se to neděje. Víme také, že koordinátor pro boj proti terorismu může říct, že ne všechny členské státy udělali to, co přislíbili. Proč? Takže doufáme, že postupně se nám vylepší ta praxe, pokud je o dobrou výměnu informací. Pak tady byla konkrétní otázka o THB a dětech. Já myslím, že to zmínil Europol. To je ta otázka deseti tisíc dětí, které jsou možná obětí zločinců, kteří je zneužívají. A my si myslíme, že přeshraniční vyšetřování pořešovaných osoby mohlo být mnohem účinnější. Urychlená výměna informací by pomohla najít pohřešované osoby, dospělé i děti, a zabránit dramatickým koncům, kterým bychom mohli zabránit, když se lidé ztratí. Za tohoto předsednictví chceme posilit a vylepšit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a podpoříme vylepšenou činnost a využití dalších nástrojů pro hledání poševšovaných osob. To samozřejmě podléhá konkrétním pokynům Evropské rady a zaměření jednotlivých institucí na implementaci, plnou implementaci stávajících opatření. A proto chceme zřídit Evropskou platformu národních kontaktních bodů v rámci stávající evropského rámce. Například jde o e, spolupráci s Siren a podobně. Chceme posílit účinné využití SIS a také zvýšit efektivitu společných e, činností. Provádíme také e, rešerše a výzkum a projednáme následný postup, pokud je o použití nástroje Interpolu, koordinovaný postup občanů, eh, který by také mohl pomoct hledat pořešované osoby a, a mimo jiné eh, zkoumáme komunikační nástroje, které by zapojily komunity občanů, abychom získali další oči a uši při hledání pořešovaných osob. Patří tam i sociální média, systémy upozorňování, například telefonní linky, webové stránky. Při zapojení občanů chceme plně respektovat základní práva, včetně soukromí, potřebu přiměřené eh, využití občanů a rozdílu mezi eh, právními systémy členských států. A mohu říct, že 25. května, což je Den pohřešovaného dítěte, předsednictví organizuje konferenci pohřešované osoby chybějící informace v Amsterdamu a doufáme, eh, že tam navážeme na to, co už děláme a vylepšíme tuto činnost. Pan Diaz Mira také říkal, jestli je to účinné nebo ne, nebo jestli jde jenom o administrativní orgán. Když se podíváme na historii kosy, bylo to začleněno do Lisabonské smlouvy konkrétně za účelem posílení podpory priorit, které stanoví Rada, posílení operační spolupráce. To samozřejmě neznamená, že samotný výbor KOSY provádí operační činnost, ale já jsem přesvědčený o tom, a už asi dva měsíce předsedám, jsem přesvědčený, že to pomáhá členským státům a pomáhá to takovým agenturám, jako je Europol, Eurojust a Frontex, aby spolupracovali v tomto politickém cyklu. A samozřejmě je tam i jistá byrokracie, ale já myslím, že nakonec, když chcete spolupracovat s 28 členskými státy, kde je tolik různých agentur v těch členských státech, měli byste mít nějakou formu nebo nějaký způsob organizace. Takže já mám dojem, že zvyšujeme efektivitu a když říkáte, že výbor KOSY by měl být častěji v parlamentu, jistě, rád přijdu znovu, a mohu to předat i dalším předsedům výboru KOSY, ale myslím si, že výbor KOSY rozhodně chce ukázat, co dělá a také, jaké jsou problémy, abychom dosáhli lepších výsledků. Také jste zmínil kybernetický zločin. Ano, máme jednotku pro kybernetický zločin v Europolu a samozřejmě a také v některých členských státech to tak mají. A já myslím, že za nizozemského předsednictví se snažíme udělat další krok v diskuzi o tom, co se děje, když v podstatě nemáme nějaké konkrétní místo. Eh, orgány činné v trestném řízení pak potřebují pomoc a proto máme také spoustu iniciativ v této oblasti. Měli bychom se vyhnout tomu, že vznikne nějaký, nějaká další oblast pro trestnou činnost, kromě tradičních způsobů řešení zločinu, což se týká určitého místa nebo majetku, když toto nebude dostatečně pokrývat ten nový systém. A měli jsme například společné akční dny v této oblasti a tam vidíte, že agenti, operační agenti vidí potřebu praktických řešení, pokud je o studní příslušnost, ztrátu toho konkrétního místa a tak dále. Takže já doufám, že i toto se nám podaří vyřešit. Já myslím, že jsem reagoval na všechny otázky. Paní Gomez, vy jste chtěla něco dodat? Já se omlouvám. Můžete také zmínit úsilí eh, proti praní špinavých peněz. Myslíte si, že ve všech členských státech jsou dostatečně obsazené příslušné jednotky, aby dokázaly tyto věci dělat? Když vidím, co se děje v řadě našich členských států, banky jsou v podstatě jakými se stroji na praní špinavých peněz, jsme si vědomi toho, jaký to má dopad Panama Papers nám ukázali, jaký to má dopad i na naši bezpečnost. Nejde jenom o daňové úniky nebo podvody, jde o organizovaný zločin. Využívá se proto náš systém. A můžete také odpovědět na to, jestli nějaké kroky, které by měly bránit radikalizaci, jsou také eh, na programu KOSY? Mnohokrát děkuji, já se omlouvám, že jsem nezmínil prevenci. Ano, prevence patří k prioritám, které stanovila Rada pro boj proti terorismu a prevenci terorismu. Takže to patří i do programu KOSY. A také jste se ptala, jaké jsou investice členských států v této oblasti. Já myslím, že o tom se nediskutuje s výborem KOSY. Vidíme také narůstající zájem rady o prevenci a tyto možnosti. Zatím to ještě nevedlo k příliš velké operační spolupráci, když je to samozřejmě vysoko na pořadu jednání KOSY, ale myslím, a vy jste to zmínila, ne nadarmo, měli bychom, a říká to i koordinátor proti terorismu, neměli bychom řešit jenom boj proti terorismu, ale také prevenci. A pokud je o praní špinavých peněz a financování terorismu, zmínila jste také Panama Papers, zřejmě víte, že teď máme akční plán. A komise brzy předloží návrh směrnice o podvodech, o praní špinavých peněz a financování terorismu. A já doufám, že tak se posuneme kousek dál i u některých z těch věcí, které jste zmiňovala to jsou v podstatě jenom takové eh, informace o tom, co dělá KOSY. Finanční vyšetřování teď nestojí v popředí, ale samozřejmě to souvisí i se eh, praním špinavých peněz. Ale jistě chápete, já to vidím i na národní úrovni, že to je obtížná věc. A samozřejmě se zájmem očekáváme nový návrh směrnice od komise. Mnohokrát děkuji, pane Izajrmane. Děkujeme za odpovědi a za informace a doufám, že ještě budeme mít možnost sledovat činnost kosy i do budoucna. A přejeme vám hodně zdaru v této velice důležité práci. Takže další bod na pořadu jednání je výměna informací s panem Navaretou, který je vedoucím nově zřízeného Evropského centra pro boj proti terorismu v Europolu. Ale předpokládá se, že tady bude v 16.45, takže teď máme asi 20-25 minut, kdy na něj budeme čekat, takže teď přerušuji zasedání a budeme pokračovat ve 16.45 s panem Navaretem, který je vedoucím nového centra proti terorismu v Europolu. Uh, Vážení kolegové, eh, pustíme se eh, do práce. Dalším bodem na pořadu našeho jednání, jak už jsem říkala, je výměna názorů s panem Navaretou, který je šéfem nově vytvořeného Evropského centra pro boj proti terorismu. Povídáme se, eh, budeme si povídat o, o eh, zprávě o situaci v oblasti terorismu v roce 2016 a o změně způsobu provádění teroristických útoků islámského státu. Máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, a já vám děkuji, paní předsedkyně, za slovo a za pozvání na vaše dnešní zasedání. Dnes uh, chci pohovořit uh, stručně o hlavních uh, výsledcích Europolu uh, v této oblasti a uh, chtěl bych také uh, pohovořit o uh, opatření, která bude třeba přijmout k řešení, efektivnímu řešení teroristických hrozeb. Jak víte, jistě velmi dobře, každý rok Europol vytvoří hloubkovou eh, retrospektivní analýzu eh, situace v oblasti terorismu. Jedná se o zprávu o eh, situaci v oblasti terorismu TESAT. Je to výsledek spolupráce mezi Europolem a členskými státy orgány EU jako INCEN a třetími zeměmi, které spolupracují. Jedná se o jedinečný pohled na vývoj teroristické hrozby a, jeho do, a její dopad na Evropskou unii. Ačkoliv TESAT 2016 bude k dispozici pouze eh, tedy na internetu až za několik týden, za několik týdnů, Rád bych s vámi už teď eh, prošel několik hlavních eh, závěrů. Svoji dnešní prezentaci eh, spojím s hlavními závěry TESATu 2016 a dokumentem, který jsme připravili po pařížských útocích v roce 2015 k změně způsobu fungování při teroristických útocích islámského státu. A tyto informace budou také v TESE 2016. Eh, Já bych vám také chtěl představit některé iniciativy, které Europol podniká k prohloubení spolupráce a zlepšení výměny informací mezi členskými státy. Jak vidíte na eh, obrazovce, Tohle jsou tedy hlavní eh, zjištění TESATu z roku 2016. V roce 2015 zemřelo 151 lidí a přes 360 bylo zraněno hm, v důsledku teroristických útoků v Evropské unii. A, a předchozím roce to byly jenom čtyři lidé. A v roce 2015 už 151. Kromě toho také přišlo o život 60 občanů Evropské unie při různých útocích mimo EU, zejména v Tunisku. České státy podali eh, zprávu o 211 nevydařených nebo zmařených nebo dokončených teroristických útocích, které byly provedeny ve členských státech Evropské unie. A reakce bezpečnostních složek a policie proti této hrozbě ehm, byla také ehm, viditelná. 1057 eh, lidí bylo v eh, Evropské unii zatčeno eh, v souvislosti s terorismem. V roce 2015 také proběhlo celá eh, řada eh, soudních líčení. 513 eh, lidí bylo obviněno z terorismu a ještě podrobněji potom popíšu výsledky těchto řízení. Když se podíváme na specifické oblasti hrozeb pro Evropskou unii, tak vidíme, že 150 lidí bylo zabito na byly v rámci tzv. džihadistických teroristických útoků. 150 lidí tedy v teroristických džihadistických útocích. To je zásadní nárůst počtu džihadistických útoků ze 4 v roce 2014 na 17 v roce 2015. železnických útoků, které se e, zaměřily na občany Evropské unie. Členské státy Evropské unie se účastní koalice proti islámskému státu a, a eh, násilné eh, džihadistické skupiny je považují tedy za legitimní cíle. Jak už jsem říkal úvodem, odezva eh, bezpečnostních eh, složek na tuto hrozbu byla opravdu silná. A z 395 zatčených v roce 2014 se to číslo vyspalo na 667 v roce 2015. Teroristické eh, buňky jsou připravené spáchat teroristický útok v Evropské unii a eh, tedy, tyto teroristické buňky jsou eh, zejména domácí a lokální a mají vazby na islámský stát. Dále prosím. Hlavní eh, obavu, kterou eh, ohlásily členské státy v rámci TESATu 2016, je i nadále obava z džihadistického terorismu a úzce souvisejícího eh, fenomenu zahraničních teroristických bojovníků, kteří cestují do oblasti konfliktu a zpět. Od té doby, co máme, nyní máme nově, vlastně poprvé, Eh, definici eh, terorismu konsolidovanou a eh, počet začení za džihadistické teroristické aktivity opět narostl v roce 2015 a to ukazuje, jak obrovské snahy po celé Evropě jsou nakládány na boji s tímto typem terorismu. Pokud se podíváme na a ty, kdo vedou žihadistickou válku, tak není tady jednotný profil takového člověka. Většina eh, eh, těchto lidí má již eh, kriminální historii, až už jsou to drobní, pachatelé drobné činnosti nebo závažnější. V některých případech a zemích významný počet těchto zahraničních bojovníků byl diagnostikován s byly u nich duševní problémy. Někteří eh, teroristé byli vyškoleni v Sýrii s cílem eh, spáchat eh, útoky v, tedy v Evropské unii. um, typem teroristy je bojovník, který nezávisle uspořádá teroristický akt po návratu z islamistického teritoria. Máme eh, eh, doklady o tom, že i na západním Balkánu probíhají určité výcviky, ale i také v Evropě. To ještě musím potvrdit, ale. Teroristé jsou většinou vzdělávány eh, tedy v používání střelných zbraní a výbušnin. A poslední kategorie jsou špatně vyškolení lidé, kteří jsou špatně eh, vycvičení, ale nepředvídatelní a proto se eh, těžko eh, od těchto dlouhodobých aktérů předvídají útoky. Ty jsou tedy také tedy primární hrozbou evropské bezpečnosti. Kromě toho, několik evropských džihadistů má prominentní postavení v tzv. islámském státu. Oni eh, rádi eh, navazují kontakty s teroristickými sítěmi ve svých eh, zemích. Pokud je o cílem, tak tito teroristé se zaměřují na tzv. měkké cíle. To jsou cíle mimo to je efektivnější než útok na kritickou infrastrukturu, vojenské, policejní a další tvrdé cíle pořád je tady tedy ta možnost vyvolat větší strach v široké veřejnosti. Pokud jde o etnonacionalistické a separatistické teroristické útoky, tak ty narůstají už čtvrtý rok po sobě a to až na počí 65 v roce 2015 ze strany policejních a bezpečnostních složek je zde silní, eh, silná reakce. 168 lidí bylo zatčeno eh, za trestnou činnost související tedy s tímto etnicko-nacionalistickým a separatistickým terorismem. Většina z toho eh, se odehrává ve Francii a ve Španělsku. A, a policejní eh, složky v severním Irsku zůstávají hlavním cílem eh, disidentských republikánských skupin v Velké Británii. Také zde máme eh, trvalé riziko násilné konfrontace mezi prokurdskými separatisty a tureckými nacionalisty v členských státech EU. Levicové anarchistické útoky naopak zůstaly na nízké úrovni od roku 2006. 67 jednotlivců bylo zatčeno ve šesti členských státech EU. Těmto útokům a zejména improvizovanými um, výbušnými zařízeními tedy, jsou tedy hlavně používána ta improvizovaná explozivní výbušná zařízení Zatím tady máme marxistické leninské skupiny, které eh, pracují na své indoktrinaci a propagandě, ale nezapojují se do násilné trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že eh, se šíří nálady proti eh, přistěhovalcům a islámu, tak pravicová extremistická scéna zvyšuje své eh, aktivity v některých členských státech. Z nulového počtu útoků eh, z roce 2014 eh, tento počet narostl už na 9 v roce 2015. Zatčení související tedy s pravicovým terorismem těch bylo naopak méně o 23 v roce 2015. Hovořil jsem o útoku, eh, který proběhl v Paříži v listopadu, ale také později v březnu zde v Bruselu. Eh, Džihadističtí eh, teroristé aktivně používají nové taktiky a techniky a postupy. Poprvé v listopadu 2015 použili kombinaci výbušnin a zbraní k zabíjení lidí v Paříži. Domácky vyráběné výbušniny jsou eh, stále ty eh, nejčastěji používané výbušniny. Také máme informace ohlašené členskými státy ohledně toho, že teroristické eh, skupiny se pokouší Eh, vytvořit eh, velké tajné eh, zásoby látek, ze kterých se vyrábí výbušniny pro budoucí tedy použití ve velkých půvých útocích. Chemická zařízení podle zpráv ženských států se mohou stát zranitelným místem. Nicméně teroristé radši používají Eh, konvenční výbušniny a střelné zbraně vzhledem k jejich disponibilitě a jednoduchosti a účinnosti. Chtěl bych také zdůraznit eh, zneužívání internetu ze strany eh, a sociálních médií ze strany teroristů. Internet a služby závislé na internetu můžou být jeho prostředkem, tak cílem útoku. V roce 2015 došlo k nárůstu e, zneužívání anonymity a šifrovacích služeb a nástrojů ke skrývání zeměpisné lokalizace, ochrany dat a, a komunikace, což e, komplikuje orgánům činným v trestním řízení sledování a také hledání eh, nelegálních finančních transakcí. Ale prosím. Toto jsou hlavní eh, zjištění zprávy z roce 2016. Oproti roku letům předchozím vidíme, jak eh, rychle se ta hrozba stala volatilní, zejména pokud jde o islámský a islámskou a žihadistickou hrozbu a také reakci eh, policejních složek proti této hrozbě. Zaměřím se teď na to, co se děje uvnitř Evropské unie a konkrétně budu hovořit o zrušení eh, Evropského střediska pro boj s terorismem v Europolu na začátku tohoto roku. Tragické události v eh, posledních měsících eh, roku 2015 a prvních měsících eh, roku 2016 bohužel potvrzují, že džihadistický terorismus zůstává vrcholnou teroristickou hrozbou v Evropské unii. Letos tady přišlo v Bruselu o život 30 lidí, ale také občané Evropské unie zhynuli z rukou teroristů v Istanbulu a na pobřeží eh, Slanoviny. V posledních letech Evropa vytvořila silnou a efektivní politickou reakci proti eh, tedy této teroristické hrozbě. Dlouho očekávaná legislativa byla konečně dokončena a v eh, ovzduší meziinstitucionální spolupráce. V tomto kontextu Europol byl Eh, identifikovaný jako klíčový eh, hráč eh, reakce na teroristické hrozby. Parlament a zejména váš výbor významně podporují Europol v tomto procesu. Rád bych teď využil této příležitosti a poděkoval vám za vaši podporu při implementaci nového nařízení o Europolu a poskytnutí dodatečných zdrojů také eh, zřízení tedy Evropského střediska pro boj s terorismem při Europolu. Jsem si jistý, že díky tomu bude moci s terorismem bojovat efektivněji. Reakce Europolu po pařížských útocích následovala okamžitě. Byli jsme v úzkém kontaktu s Francií. Takže po těch tragických událostech v Paříži a vytvořili jsme tým eh, rychlé reakce pro eh, kolegy, kteří utrpěli těmito útoky. Schromažili jsme téměř 60 lidí, kteří eh, non-stop pracovali na podporu Francie a během několika hodin jsme Francii poskytli informace o tedy finančních tocích dokonce to bylo 6 hodin po těch útocích, ale také eh, jsme získali více informací z databází Europolu. A to díky informacím, na základě informací francouzských kolegů z terénu. Po několika dnech jsme vytvořili eh, permanentní eh, stálý tým na podporu francouzských a belgických kolegů, když byla naložena vazba na Belgii abychom mohli extenzivně podpořit Francii a Belgii a také, abychom eh, Evropské unii začali hovořit o té hrozbě. Víme, že utrpěly dva členské státy, ale mm, také, že je třeba eh, posílit naše eh, schopnosti Evropskou unii upozornit na povahu té, té hrozby. Abychom podpořili tu operační abychom poskytli tu operační podporu, vytvořili jsme operační skupinu, které říkáme Fraternité, bratrstvu, s bezpečnostními eh, experty z Francie a Belgie, tedy podporujeme tyto služby z těchto dvou zemí. Fraterny stále podporuje, eh, podporuje Francii po pařížských útocích i hm, Belgii tady po teroristických útocích tady 22. března v Bruselu. Také jsme eh, nalezli eh, vazby na členské státy, které jsou tedy eh, spojené s těmi s tou úkolovou skupinou. Tam jsem v lednu 2016 byla zahájena další spolupráce, a to v rámci platformy, kde se spojují různé nástroje pod jednou střechou za jedním účelem, a sice sloužit Evropské unii a potřebám členských států. Evropské protiteroristické centrum odráží jednoznačnou strategii. A sice slouží informačním operačním potřebám a podporuje jednotné, eh, jednoznačné eh, schopnosti Europolu eh, v oblasti teroristického, tedy financování terorismu, teroristické propagandy online a poskytuje inovativní platformu, kde se mohou české státy spojovat, tak abychom mohli posílit své prostředky pro boj s terorismem po celé Evropě. Jedním z pilířů tohoto střediska ECTC je eh, zapojení členských států, zvýšení eh, výměny informací a členské státy také dostávají možnost ovlivňovat boj s terorismem a použít Europol i jako klíčového hráče. V tomto zřídili jsme eh, společného cvičení důstojníka a členské státy jsme tedy vyžádali, aby po, po, poslali do Unie konkrétní projekty, které by eh, mohl sledovat aktuální informace a využívat zdroje Europol. Tento eh, úkol tedy vedl členské státy a Europol je podporuje. Je to úkol, který musí být měřitelný a je třeba ji pravidelně vyhodnocovat a musí být dosažitelný. Některé eh, členské státy již tedy vyslaly konkrétní styčné důstojníky v téhle věci. Do Europolu máme eh, tam lidi z Francie, eh, Španělska a, a, a Rakouska a Nizozemska a, a také Británie a Německa. Ale samozřejmě a vytvoření té příslušné úkolové skupiny musí vést členské státy. Abychom eh, zvýšili sdílení informací, tak jsme vytvořili konkrétní prostředí pro výměnu informací. Připravili jsme konkrétní eh, prostředí pro vytváření eh, příslušných informací v rámci CIRAC, je našeho stávajícího systému. Všechny české státy jsou na něj připojené, konkrétně pro účely boje s terorismem a zatím členské státy eh, napojili třetí strany, to znamená 43 úřadů, a eh, které už se připojují k tomu sice Siena. Ten eh, systém bude ve třetím kvartále také zvýšen na úroveň důvěrné a tím bude umožňovat tedy tyto informace si možné vyměňovat už na této úrovni. Informační analýza to je hlavní eh, oblast činnosti Europolu. Úspěch Evropského střediska pro boj s terorismem eh, závisí na schopnosti Europolu zprostředkovat větší měnu a zpravodajských informací, ke které eh, došlo zejména po pařížských a bruselských útocích. Teď ale vidíme, jak členské státy se více zapojují do používání systému Europolu. Evropský eh, informační systém Europol, který je páteří vlastně celé organizace, tak do toho přispívají členské státy, které jsou odpovědné tedy za zadávání těch informací. A Europol zodpovídá za eh, přidávání stran, které přichází od třetích, informací, které přicházejí od třetích stran. Členské státy Eh, díky tomu a už eh, zadali 18 eh, bojovníků na začátku předchozího roku a teď je tam 4 tisíce, takže je pozitivní postup. Je tady také další pozitivní posun. Od vytvoření toho střediska FIREM už jsme obdrželi více než 3 příspěvků k asi 660 eh, konkrétním vyšetřovacím případům. Zejména jsem chtěl zdůraznit eh, sledování vazeb mezi organizovaným zločinem a terorismem. Dobře víme, že tedy většina těch pachatelů teroristických útoků má kriminální pozadí. Finanční informace jsou základním nástrojem pro boj s terorismem ACTC, ECTC. Posílí své finanční eh, schopnosti. Hlavní prioritou po pařížských útocích bylo poskytovat informace právě o těchto finančních tocích, ty finanční zpravodajské informace. A my na základě našeho finančně analytického programu jsme poskytli více než 2700 podnětů nebo stop k konkrétním teroristům členským státům. A také eh, doufáme, že ta síť o finančních informacích uvnitř Europolu tuto činnost ještě dále rozšíří. Terorismus. Teroristé reagují a Europol byl také vyzván, aby sehrával určitou roli v oblasti prevence online. Žihadistické skupiny prokázaly velice sofistikované využívání sociálních skupin a um, usnadňují radikalizaci, nábor džihadistů, extremismus, získávání prostředků a podobně. 50 tisíc twitterových účtů využívají podporovatelé islámského státu a každý den produkují stovky tisíc tweetů. Takže jenom samotný Twitter vybere 120 tisíc, představovalo 120 tisíc účtů. Jeden z pilířů protiteroristického centra je vytvoření tedy té interní referenční jednotky, která zahájila činnost v červenci 2015, je to tedy pilotní fáze aktivity, v prosinci 2015 byla konsolidovaná. Ještě abych uvedl pár čísel, zaměřujeme se na kvalitu, spíš než na kvantu. Bylo identifikováno sed, zhruba 7 tisíc stranek s podezřelým obsahem a 90, s 90% využitím informací. Na závěr pár slov k výzvám, o kterých jsme dnes tady hovořili. Poslední útoky naznačují, že teroristé mají daleko lepší koordinaci než v minulosti, kombinují použití výbušněn a zbraní, střelních zbraní, kombinují využívání osob, které se navrátily z, z ohnisek napětí do Evropy a místních eh, obyvatel a eh, používají tedy pak zbraně pro útoky na území eh, Unie. Ta hrozba je rychlá, vyvíjí se rychle a pozorujeme že jsou kontakty mezi lidmi, které už mají záznam a terorismem. Takže proto je potřeba koherentnější, konzistentnější přístup k ním. Zdůraznil jsem sociální média a propagandu na internetu, a e, takže e, v rámci prevence je také potřeba zmírňovat dopady této propagandy, to se týká nejenom e, Europolu a Interpolu. A co se týče nejvýznamnějšího vyšetřování, já jsem zmínil program Fraternité. V nadcházejících měsících budeme pokračovat v podpoře a získávání informací od členských států, tak abychom vybudovali silné kapacity pro boj s terorismem. V nedávných letech se Europol stal významným hráčem v boji proti terorismu Eh, také díky politickým impulzům, které jsme dostali v letech 2014 a 2015. Takže tolik moje prezentace, já vám děkuji za to, že jste mě pozvali a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Děkujeme vám za detailní prezentaci a nyní dám slovo kolegům, pan Haláchus. Děkuji vám za vaši prezentaci a mám otázky ohledně informací, které jste uváděl na slajdech. Počet levicových anarchistických útoků tam na slajdech není, na rozdíl od jiných pachatelů. Eh, nástražné výbušné systémy jsou nejčastějším nástrojem útoku, tak předpokládám, že takové Eh, útoky byly eh, uskutečněny nebo minimálně naplánovány eh, i ze strany těchto organizací. A také by mě zajímalo víc informací ohledně pravicových a levicových extremistů, jestli se zaměřují na náhodné kolem jdoucí nebo se zaměřují na proti jaksi na mm, jiné extremistické skupiny nebo na majetkovou trestnou činnost, jestli je to rozšířenější v některých zemích Eh, spíš než jiných. A nyní pan Diaz de Mera, prosím. Děkuji. Paní předsedající. Já jsem moc rád, že je mezi námi expert, profesionál, který dohlíží na bezpečnost Evropanů. Děkujeme, že jste přišel mezi nás. Pane Navarety, vy se věnujete otázkám, které i pro nás jsou významné v posledních měsících v našem výboru. A je dobré, že jsme mohli slyšet jednoduchým způsobem ty závěry TESAT a informace o té nově vytvořené struktuře. Nejobtížnější asi byla legislativní činnost, která se týkala Iru, protože mělo být eh, eh, předmětem samostatného z samostatných aktivit Europolu nám se podařilo to integrovat. A já mám otázku. Určitě víte, že ty diskuze byly tady velmi bouřlivé. Dříve, než se podařilo zajistit právní podporu eh, neutralizaci mezinárodní propagandy džihadistů na internetu. Jakožto odborník v oblasti těchto aktivit, vy jste nám vysvětloval, jakým způsobem Europol v rámci nařízení pracuje. A mě by zajímalo, jestli byste nám řekl, proč je rychlost, odolnost a kvalita, eh, které, nebo prostě věci, které mají být neutralizovány, proč musí být neutralizovány konkrétně Europolem a nemohou, že tak učinit jednotlivý členský stát. Dále hovoříte o profilech a informací. Při stávajících moderních způsobech eh, komunikace v Evropě eh, eh, je tu téma žen žihadistek. Jakým způsobem jsou ženy žihadistky školené a připravované, protože jejich profil se hůře identifikuje třeba v případě včasného varování zpravodajských služeb, je, jsou hůře identifikovatelné. Takže se chci zeptat, zda tento argument dává smysl, jak si tato ženská zbraň a co plánujete v souvislosti s těmito ženami v Syrii a zda se to týká i tady nás. Takže já vám děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a děkuji vám za vaši práci. A nyní paní Gomeš. Thank you so much, uh, Mr. Děkuji vám za vaši prezentaci. Eh, konstatoval jsem, že to jsou statistiky za rok 2015. Samozřejmě bohužel to číslo asi poroste letos, ale myslím si, že je dobré to zasadit do kontextu celosvětových statistik. Máme 151 eh, mrtvých v Evropě v důsledku teroristických útoků, ale v roce 2014 všude ve světě dohromady to bylo více než 32 tisíc lidí. A to si myslím, že je důležité dát do kontextu, abychom si uvědomili, že hlavní oběti terorismu v současné době zatím jaksi se nenacházejí v Evropě. Což neznamená, že nemáme, že nemáme proti tomu bojovat. A chtěla bych se vás zeptat, vy jste tady zdůrazňoval vaše konkrétní obavy, co se týče financování terorismu. Co jste se naučili z aféry Panama Papers? Nejde jenom o to, že daňové ráje jsou ráje jenom pro daňové úniky. To jsou také ráje pro kriminalitu. Konkrétně pro ten, ten typ kriminality, kterou vy jste zmiňoval, která je spojená s terorismem, protože existují jasné vazby mezi organizovaným zločinem a terorismem. A jaké důsledky členské státy vlastně přijímají nebo jaká opatření v tom důsledku, eh, v důsledku aféry Panama Papers tedy přijímají. A chci se zeptat. Mám trošku problém s označením džihadistický terorismus. Podle mě to znamená, že je veliká necitlivost vůči jaksi Eh, velké části naší populace, kterou potřebujeme, aby taky spolu s námi bojovala proti terorismu. A to jsou muslimové. A když se hovoří o slově džihad, džihad pro mnoho muslimů eh, v tomto kontextu je, je urážlivé o, o džihadu. Kdyby se hořilo, hovořilo o pseudonáboženském terorismu nebo cokoliv, nebo jiné označení, ale prosím ne takto, protože to je poněkud neinteligentní a nekulturní přístup k věci. A může to být kontraproduktivní. Totež, když se hovoří o zahraničních bojovnicích, vždyť jsou naši, proč pořád mluvíme o zahraničních bojovnicích, jsou to naši bojovníci, jsou to evropští bojovníci, kteří útočili na Evropany tady i jinde i mimo Evropu. Takže proto se chci vás zeptat, jak eh, členské státy investovaly do prevence radikalizace a do deradikalizace. Konkrétně, když třeba víme, jak byste říkal, že je tam eh, to propojení s organizovaným zločinem a naše věznice jsou školami radikalizace. Samozřejmě se to netýká jenom věznic, týká se to vyloučení, sociálního vyloučení eh, části obyvatelstva v oblastech eh, našich členských států. A, a mezi nimiž pak jsou ty náborové kampaně tak úspěšné. Co se týče hrozeb, eh, kybernetických hrozeb, kterých jste hovořil, jak hodnotíte implementaci ze strany členských států Evropského akčního plánu proti kybernetické zločinnosti, protože ten byl členskými státy už tak dost oslabený oproti původnímu návrhu komise. Řada členských států to neimplementovala vůbec. A jak byste říkal, že je tu ta kombinace výbušnin a zbraní a tak dále a celá řada zločinů byla realizována s výbušninami, které byly nakoupeny u nás v Portugalsku a e, členské státy některé k tomu opravdu nepřistupují dost seriózně. A zhodnotili jste třeba hrozbou biologických zbraní, jsou na to připravené členské státy, třeba v souvislosti s možností využití Eh, dronů jako zbraní. Drony jsou čím dál tím snáze dostupné za levný peníz. A, a pak samozřejmě hrozby vůči jaderným zařízením. A konečně, co se týče um, šifrování, dnes nemůžete zamezit šifrování. Bez šifrování by nebylo bankovnictví, je celá řada služeb, které jsou závislé na šifrování, takže eh, orgány činné v trestním řízení prostě musí být lepší v bojování proti trestné činnosti a členské státy eh, musí být schopné angažovat nejlepší lidi pro boj s technologickými zbraněmi, které teroristé používají a eh, aby současně jaksi Eh, omezovali dopady propagandy a ti, kteří by měli být tou naší silnou stránkou v boji s teroristy, ve skutečnosti eh, a mají, jsou takový eh, podivní, jako třeba Turecko, kde jsou, jsou, se, jsou novináři souzeni za to, že vyzradili, že Turecko prodává zbraně Eh, ISISu a, a Al-Nusře a nebo uh, eh, Saudská Arábie třeba. Proč se nikdo nezamyslí nebo nepozastaví nad těmito státy nebo lidmi z těchto zemí, kteří vlastně teroristům vůbec umožňují fungovat všude ve světě? Uh, děkuji, paní Zipa, prosím. Mnohokrát děkuji a děkuji za prezentaci. Já mám konkrétní otázky na ty slajdy, které jsme tady viděli byli zatčeni jednotlivci za přestupky související s terorismem. Můžete nám trošku podrobněji vysvětlit, o jakých konkrétních trestných činech mluvíme? Za co byly tyto osoby, tyto osoby zatčeny? Pak jste zmínil soudní řízení, která byla uzavřena. To bylo na druhém slajdu. kolik soudních řízení ve vztahu k 513 osobám bylo a jaké byly konkrétní výsledky. Vedlo to ve všech případech k postihu těchto osob? A za jaké konkrétní trestné činy nebo přestupky pak byli potrestáni? Nejsem si jistá, ale vyrozuměla jsem z vašich doplňkových vysvětlení, že výcvik k radikálnímu terorismu probíhá nejen v takových zemích, jako je Sýrie nebo jiné země, ale také v balkánských státech a možná i uvnitř EU. Porozuměla jsem tomu správně? A k jakému výcviku eh, dochází? Máte informace o tom, na kterých konkrétních místech se to odehrává? U levicového terorismu jste zmínil, že je to na nízké úrovni. Máte nějaká čísla? A máte nějaké informace o tom, jaké typy útoků to byly? U pravicového terorismu mi trošku vadí, že vy zmiňujete, že se rozšiřuje pravicová extremistická scéna. Zmínil jste počty útoků. Říkal jste, že bylo devět, že to tady narůstá, ale současně zatčení, která se dotýkají pravicových extrémních teroristických činů, klesají. Můžete nám vysvětlit, proč? Potom výbušniny. Zmínil jste, že teroristické skupiny se snažily zřídit velké zásoby eh, prekurzorů výbušnin, takže já chápu, že se o to snaží. Ale nepodařilo se jim to? Tak to je? A nebo máte informace o tom, že se o to dál snaží? Šifrování velice krátce, protože kolegyně Ana Gomeš už to zmínila. Já zcela chápu, že vy máte mluvit o zneužívání šifrování, takže šifrování jako takové nelze považovat za trestný čin, nedá se říct, že máte co skrývat. A k tomu chci dodat, že já osobně jsem se snažila dozvědět něco víc o tom, že služby Evropského parlamentu mají využívat šifrování. A není to proto, že někdo chce skrývat informace nebo má důvod skrývat informace, ale protože některé informace jsou důvěrné, takže tyto nástroje opravdu potřebujeme. Takže je to velká výzva, jak zjistit, jak bojovat proti zneužívání šifrování v zájmu útoků nebo trestných činů. To je prozatím vše. Děkuji, paní Zepr. Paní Argentíny, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ve zprávě se uvádí, že se mění op, op, eh, modus operandi v útocích islamského státu. Tady uvádíte, že nejsou žádné konkrétní důkazy o tom, že lidé systematicky využívají uprchlíky ke vstupu do Evropské unie, nicméně vidíte tady riziko, že se radikalizují syrští uprchlíci, až budou v Evropské unii. A tak je tady uvedeno, že teroristé islamského státu, kteří jsou teď v EU, jsou ve směs z domácího prostředí. Můžete nám vysvětlit, jakou přesně úlohu má těch 200 lidí, které jste nabrali nebo nabíráte, aby prováděli kontroly e, v těch přijímacích střediscích? Najmou 200 lidí najednou, to se zdá být docela hodně. Na druhou stranu naše hranice překračuje docela hodně lidí, takže je to možná omezené. Ale já nechápu, jaký vlastně mají úkol. Potřebuju k tomu další vysvětlení, k tomu, jak se to využívá, jakou práci dělá těch 200 lidí při těch kontrolách. Oni sami provádějí kontrolu uprchlíků, kteří přijíždějí. Dělají to v těch záchytných střediscích nebo někde jinde jaké informace se z toho snažíte získat a jaká je tam vazba na další pracovníky, dejména, zejména eh, na pracovníky, kteří v těchto záchytných střediscích pracují s uprchlíky. Děkuji. Děkuji. Já budu velmi stručná. Mě zajímají přesné informace zajímá mě, jestli nám můžete říct něco o tom, co víte o potenciálním riziku pro nezletilé s tím, že by se na ně někdo obrátil online. A mohl by to být terorista a hrozilo by, že by se pokusili získat nezletilé online. Pane Navarete, byla to spousta otázek. Takže vás teď poprosím, abyste se pokusil dodržet minut 15 minut, tolik nám zbývá na tuto debatu. A pokuste se prosím odpovědět na tyto otázky. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za všechny otázky. My si v Evropu uvědomujeme, že v roce 2016 došlo k nárůstu rozby terorismu, že to bude předmětem velké debaty v Evropském parlamentu i v Evropské unii. Vy víte, že toto jsou všechno informace z členských států, informace v, tom, v té zprávě TESAT. Přispívají také instituce Evropské unie, a z toho se snažíme vyvodit nějaké závěry a udělat si celkovou představu o tom, jak vypadala teroristická hrozba v Evropské unii v roce 2015. Jak už bylo řečeno, jak už jsem se pokusil vysvětlit na začátku, většina teroristických útoků, téměř 90 souvisí s takzvaným džihadistickým terorismem. Zatím se ukázalo v diskuzí s členskými státy, že to nebylo úplně jednoznačné a že jihadistický terorismus je sporný pojem. Jde o to, jak teroristé manipulují s islámem, manipulují s jedním z pilířů islámu za účelem prosadit fundamentalistický, extremistický náhled a dělají z toho jakousi svatou válku. Využívají džihadismus jako svůj nástroj. Já myslím, že probíhá také velká debata v akademických kruzích o tom, jak lépe vymezit tento typ terorismu. Europol se účastní této diskuze, ale zdá se, že pokud je o konsolidovanější přístup k džihadistickému eh, terorismu, my jsme se rozhodli využít letos příspěvky členských států. Ta diskuze je otevřená a jsem si jistý, že najdeme způsob, jak mluvit o terorismu. Jenom o terorismu. Protože ti lidé prostě jsou teroristé. Děkuji za otázku. Pokud je o to, jak se tato teroristická hrozba vyvíjí. Nikdy dřív jsme nevěděli takovou rychlost. Evropa a zejména některé členské státy už trpí terorismem mnoho let. Do roku 2015 šlo především o teroristické útoky tzv. dlouhodobých aktérů. Výcvik je klíčový. Čím větší je výcvik, tím smrtelnějšími se stáváte, zvlášť u teroristů. Takže tyto konfliktní zóny, konfliktní zóny v Syrii, v Iráku, v Libii, zajištění výcviku a také zajištění kapacit, možností spáchat tyto útoky, to všechno znamená, že jsou nebezpečnější a lépe přizpůsobení místnímu prostředí. To přizpůsobení pozorujeme, nebo jsme pozorovali v Paříži a později v Bruselu. Viděli jsme, jak teroristé, kteří přicházejí ze Syrie nebo z Iráku, se napojují na teroristy tady v Evropské unii. Někteří mají zkušenosti z výcviku v Syrii a v Iráku. A tato kombinace znamená, že jsou smrtelnější než ty dřív. V roce 2015. Využití sociálních médií je ustanovujícím faktorem. Zdá se, že oni urychlují ten proces identifikace potenciálních cílů zranitelných osob a zdá se, že tak také mohou snadno rozšiřovat svoje sdělení a k radikalizaci dochází v krátké době mnohem rychleji, než jak jsme to doposud viděli v členských státech. A vidíme také, že se zaměřují na specifické cíle ženy, to tady zaznělo, protože si myslí, že mohou hrát speciální roli uvnitř takzvaného islámského státu, uvnitř těchto uskupení. Žádají ženy, aby se připojili k teroristům v Iráku, specificky také zpracovali propagandu pro mládež. Není úplně jasné, jak je to s nezletilými. Oni se zaměřují na mládež, na mladé, protože ti využívají sociální média a mohli by být tady zranitelnější, mohli by být náchylnější k tomu, že si dají říct a může to napomoct jejich radikalizaci dostanou jakýsi narrativ. Je to velice praktické, jednoduché, velice důrazné. To jsme ještě neviděli. Al-Qaida také využívala sociální média, ale ne takto. Byl to jeden ze způsobů, jak ospravedlnit násilí, prosadit násilí a glorifikovat Al-Qaidu a, Al a její přívěšence. Ale islamský stát je praktičtější. Náboženství v tom sice hraje roli, ale už není jádrem. Pořád v tom sdělení ještě je, ale mohou se obrátit na kohokoliv z jakéhokoliv důvodu. aby přijal ten přístup islámského státu a aby pak pomohl islámskému státu. A to vše možně. A je to jeden z důvodů, proč dochází ke specifickým teroristickým útokům, jako třeba v Paříži nebo v Bruselu. Ti dlouhodobí aktéři e, se dopouštějí méně sofistikovaných útoků, ale také trpíme tím, že někdo, kdo má třeba nůž, to je ten případ v někam přijde a pokusí se někoho ubodat k smrti. Na základě provokace islámského státu. Takže jsou různé způsoby integrace a propagace násilí na straně islámského státu. zpracování specifického balíčku pro eh, specifickou cílovou skupinu, pro ženy, pro mládež, využívají také ve směs evropské jazyky. Ta propaganda už nepřichází jenom v arabštině. Mají specifické informace v angličtině, ve francouzštině, ve španělštině, aby se mohli zaměřit na specifické cílové publikum. A já myslím, že Naše snahy v boji proti terorismu, jedna z priorit, které bychom si měli stanovit na úrovni Evropské unie, je to, proč je lepší Evropská unie než jednotlivé členské státy. Já myslím, že musíme najít způsob, jak spojit úsilí členských států a Europolu, nástroje Europolu, abychom mohli bojovat proti terorismu online. V rámci EEU máme také kontaktní národní body pro boj proti propagandě teroristických skupin. Tyto jednotky zřídila většina členských států, podobné jednotky, jako máme v Europolu. Ve většině členských států mají kontaktní body, které mm, udržují kontakt s odborníky. Máme čtyři odborníky, kteří se věnují takzvanému projektu Check the Web – Kontrola webu, to je iniciativa, která začala v roce 2011, byla to německá iniciativa, aby se zvýšilo povědomí o tom, jak teroristé využívají internetové webové stránky k propagaci terorismu. A v ECTC teď pracuje víc než 28. Ale v zásadě jde o úsilí členských států. Europol je prostě nástroj. Nic než nástroj. Snažíme se do Hágu posílat ty nejlepší odborníky, Snažíme se tam posílat experty, vytvářet eh, multidisciplinární přístup, snažíme se postupovat účinně, abychom využívali ten náš soubor nástrojů k boji proti terorismu, ale také k prevenci. Ale zásadní je propojení s členskými státy. Protože i poskytovatelé ne, po nás chtějí jednotnou platformu, jedno místo. Chtějí, abychom eh, se s nimi dělili o zkušenosti, abychom jim ukázali, jak Teroristé využívají sociální média a internet. aby potom mohli případně tyto informace odstranit, aby nebyly přístupné těm, kdo by těm informacím mohli být náchylní. Takže potřebujeme tuto platformu, potřebujeme silné propojení na členské státy. To je klíčové pro boj proti terorismu online. s legální imigrací a terorismem souvisí s to, že teroristé jsou oportunisté, využijí jakékoliv možné prostředky, cokoliv, co se jim může hodit. A využití tohoto toku lidí, kteří přicházejí z Iráku a ze Sýrie, především přes Turecko do Evropy, je jistě možnost, kterou nebudou přehlížet my jsme nenašli žádné důkazy systematického využití těchto toků imigrantů eh, k tomu, aby dostali teroristy do Evropy, ale použili je. Byly případy, kdy se někteří lidé, někteří teroristé, kteří spáchali pařížské útoky, přišli jako uprchlíci, jako imigranti. Proto se provádějí sekundární podpory za podpory členských států, zejména nyní v Řecku a v Itálii. Úloha těch 200 hostujících pracovníků, to nedávno schválila správní, doba, eh, správní rada Europolu, ti mají podporovat členské státy. Europol teď poskytuje podporu, máme tam eh, podporu pro Italy a pro řeky v oblasti přistěhovalectví. To jsou země, které čelí těm této hrozbě. Čím víc budeme schopni bojovat proti trestným činům, tím eh, lépe se nám podaří bránit lidem, aby pašovali lidi do Evropské unie. A tím účinnější bude také boj proti teroristické hrozbě. Já si myslím, že Potřebujeme společné úsilí, musíme zajistit bezpečnost a to znamená boj proti této nelegální imigrační síti. A znamená to také, že tím bráníme terorismu. Bráníme tomu, že imigranti se dvakrát stanou obětí, protože oni musí odjet ze své země, protože eh, tam řádí terorismus a potom se znovu stanou obětí ještě jednou, protože někteří teroristé využívají tyto toky přistěhovalců aby se mezi nimi skryli a dostali se do Evropské unie. Opakuji, nemáme nic, co by naznačovalo, že je to systematické, ale je to jeden z prvků a proto Europol podporuje členské státy. Proto máme toho hostujícího pracovníka, který pracuje spolu s našimi kolegy v přední linii, v těch záchytných střediscích, na těch čtyřech řeckých ostrovech a na Sicílii v Itálii, společně s kolegy z Frontexu ale hnacím motorem jsou tady vždy členské státy. Právě členské státy rozhodují, jak je může Europol podpořit a co by se mělo udělat a kdy. Souvisí to s tím, že někteří lidé, někteří teroristé přicházejí s tímto tokem uprchlíků. Já myslím, že jsem ještě eh, vynechal dvě věci, snad jsem na nic nezapomněl. Jedna věc je financování terorismu je to stále otázka, jak vlastně dochází k financování terorismu. Úloha Fraternité na podporu Belgie a Francie. My dáváme ale Belgii a Francii spoustu informací o využití automobilů. Oni si půjčují hodně automobilů. Také se najímají spoustu domů, obydlí, těch úkrytů, aby tam připravili improvizované výbušné eh, výbušniny a využívají hodně hotovost. A pořád ještě nevíme, a tady se snažíme spolupracovat s francouzskými a belgickými kolegy, jak se ty útoky financovaly, co zatím stálo, kdo zatím stál. Když vznikla myšlenka těch teroristických útoků, jak získali peníze? A kdo je dal? nebo jak se ty peníze využily na financování těch teroristických útoků. A když posílíme naši činnost ve věci financování terorismu, doufám, že se nám to podaří zjistit. A poslední věc, pokud jde o. Ještě jedna otázka, omlouvám se, jedna minuta. Pokud jde o pravicový a levicový terorismus, dám vám pár čísel. Tohle snad bude na webové stránce za, tři týdny, ale pokud jde o pravicový terorismus, V roce 2015 byly útoky hlavně ve Francii a v Řecku. Ohlásili devět pravicových teroristických útoků. Nebyly žádné smrtelné oběti. Ale tohle je nárůst porovnání s rokem 2014. A neodpovídá to tomu, kolik lidí bylo začeno v roce 2015. Já myslím, že vysvětlení je takové, že některým vyšetřováním docházelo před rokem 2014 a lidé pak byli v roce 2014 zatčeni. Ale zdá se, že musíme zajít do větší hloubky, protože máme za ten rok 2011 pouze 11. Levicový terorismus. V roce 2015 byla zabita jedna osoba eh, při teroristickém útoku, bylo to v Řecku. A k většině útoků došlo ve Španělsku, těch bylo sedm, Itálii čtyři a Řecku dva. Ten počet útoků je stejný, který byl ohlášen v roce 2014, ale opakuji, v blízké době budete mít všechny tyto informace k dispozici na webových stránkách Europolu. A poslední věc se týká osob, které byly odsouzeny. Já ta čísla tady sebou nemám, počty lidí, kteří byli odsouzeni. Ale vím, že to bude v té zprávě tesat. A možná krátce. Ano, mám tady V roce 2015 12 členských států ohlásilo, že uzavřeli celkem 208 soudních řízení souvisejících s terorismem. Ale Musel bych se na to podívat podrobněji, abych zjistil, kolik osob bylo nakonec odsouzeno a kolik bylo osvobozeno. Jsem si jistý, že brzy budete mít ta čísla k dispozici. Mnohokrát děkuji, pane Navarete. Děkuji za podrobné odpovědi a za poskytnuté informace. Já myslím, že to bylo velice užitečné. Děkujeme, že jste mezi nás přišel. A musíme hned přejít na další bod. Ještě jednou děkujeme. Je to bod číslo 7 na pořadu jednání, poslední bod pro dnešní odpoledne. Proběhne výměna názorů s předsednictvím Rady a komisí. Komise 4. května předložila na základě článku 29 návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou kontrolu vnitřních hranic za výjimečných okolností, pokud dojde k ohrožení celkového fungování šengenského prostoru. Toto doporučení bylo přijato radou 12. května a podle doporučení počínaje datem přijetí Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko by měly eh, zachovat přiměřené dočasné hraniční kontroly na maximální dobu 6 měsíců na určitých vnitřních hranicích. Takže nejprve si vyslechneme předsednictví rady, což bude pan Louis Terburg. Poslechneme se něco k těm doporučením a potom dám slovo zástupci komise, což je paní Moshammer. Pane Luisterburgu, máte slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair, and Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji eh, váženým členům výboru eh, za příležitost pohovořit o tomto doporučení rady. Je to opravdu implementace rozhodnutí přijatého 12. května a na doporučení k zřízení dočasných kontrol na základě tedy Jedná se o eh, situaci, kdy eh, stále více eh, lidí přichází, migrantů přichází do šengenského prostoru. A v některých členských státech to vedlo dočasně, tedy k dočasnému zavedení uzavření hranic v rámci veřejné politiky. A tyto dočasné kontroly byly zavedeny podle šengenského práva, šengenského aky a byly časově a místně omezené. Ve sdělení komise, kterému no, nazvanému Back to Schengen ze 4. března komise zjistila nebo navrhla možnost prohlášení rady nebo doporučení rady k eh, prodloužení těchto kontrol po 12. květnu. 4. května komise předložila eh, ten návrh na základě pečlivé podrobné analýzy, která došla k závěru, že jsou stále určité závažné nedostatky. Částečně na šengenských vnějších eh, hranicích, které ohrožují tedy jednotu šengenské Um, šengenského prostoru. Zde se navrhuje tedy pokračování v těch hraničních kontrolách těch pěti členských států, o kterých jste hovořila, paní předsedkyně. Z tohoto důvodu já to zopakuji. Eh, týká se to Rakouska, Německa, Švédska, eh, Dánska a Norska. Rada eh, projednala návrh komise a před jeho přijetím zdůraznila, že tyto kontroly by se měly projedna, dělat jenom tam, kde se to považuje za nezbytné a přiměřené. 12. března Rada přijala toto provádějící eh, rozhodnutí, eh, kterým se stanoví doporučení a, a Německo i Rakousko oznámili radě, že se eh, rozhodli pokračovat ve svých kontrolách na vnitřních hranicích na základě tohoto doporučení. Toť ode mě vše. Děkuji pan Vesteborgu, paní Mooshammer za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Já za komisi to už nemůžu dodat příliš mnoho k tomu, co vysvětlil zástupce rady podrobně k těm jednotlivým krokům. Možná, že ještě jedna věc. Ten plán Back to Schengen um, jasně řekl, že naším cílem je vrátit se k šengenskému prostoru bez vnitřních kontrol ke konci tohoto roku. Také bychom rádi eh, přiznali nebo uznali, že Řecko učinilo velké snahy, situace se jistě zlepšila. Eh, Řecku eh, se má také podstatně pomoci technickou i finanční pomocí jak ze strany agentur komise, tak ze strany členských států a opravdu došlo k pokroku pokud jde o to, jak se provádějí eh, hraniční kontroly. I ta implementace eh, dohody EU s Tureckem přináší první výsledky. Nicméně vidíme potřebu ty návrhy urychlit a Rada si to myslela též a proto a eh, s, a přišla tedy s prováděcím rozhodnutím, kterým se stanoví doporučení. ta také e, umožnila e, zachování těch vnitřních e, kontrol, ovšem tam pouze přiměřeným způsobem, kde je to nezbytně nutné. Komise též sleduje situaci a, a počítá se zpětnou bazbou od členských států po dvou měsících, tak abychom mohli vyhodnotit vývoj situace v terénu. Děkuji. Děkuji, paní Mozaman. Chce si k tomu eh, vzít někdo slovo? To znamená, že bylo eh, zcela jasné, co jste zde uvedli. Já vám oběma děkuji, že jste přišli tady na eh, zasedání našeho výboru a tímto musím ukončit toto zasedání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin. Vážení kolegové, děkuji vám eh, za to, že jste se dnes zastavili a za spolupráci. A také děkuji tlumočníkům. A uvidíme se zítra a eh, ráno. Přeji vám hezký večer.